9 hodin. A e, takže již e, program byl publikován i na internetu a přeji všem hezký večer. Tím přerušuji